si vous voulez prendre place, s'il vous plaît. Posaďte se, prosím. Eh, nejprve bych vám ráda všem popřála šťastný nový rok. Doufám, že to bude dobrý rok, lepší než ten loňský. Také bych, eh, se, bych chtěla omluvit pana Svobodu, našeho předsedu, který dnes bohužel tady není. Eh, takže se ujmu jeho eh, role. Máme změny eh, v programu. Bod 25 budeme probírat po bodu 9, 24 po bodu 16 a 5, 12, 13, 14, 15, 16, 17 a 20 budou všechny odloženy. Takže Jestliže nic proti tomu nemáte, tak eh, můžeme považovat návrh pořadu za schválený. Chtěla bych vám ještě připomenout, že potřebujete hlasovací eh, kartičky, protože budeme hlasovat. A pokud Eh, co se týká přijetí pořadu jednání ze 7. a 8. listopadu a 28. a 29. Eh, listopadu, pokud nedostaneme žádné námitky do konce dnešní schůzy, tak budeme považovat to, eh, tyto zápisy za schválené. Tím se dostáváme k bodu 4, autorské právo na jednotném digitálním trhu. Dovolte, abych dala slovo paní Komodýny, která je zpravodajkou. Děkuji, děkuji paní Delvo. Dobrý den. E, já bych vám ráda na úvod e, popřála šťastný nový rok. E, práce na této směrnici začala poměrně rychle. Došlo k několika setkání různých zástupců zainteresovaných stran. My v našem výboru jsme také měli již k tomu veřejné slyšení. A Myslím si, že bychom eh, mohli eh, hovořit o některých, vlastně už na tomto slyšení jsme probírali některé věci, které navrhuje komise. Já bych nechtěla vás teď příliš zdržovat, protože mě zajímá eh, <clears throat> nejvíce to, jaká jsou vaše stanoviska a co si myslíte o některých těch problémech, o kterých se zmiňují stínoví zpravodajové. Co se týče harmonogramu, ten byl připraven společně se sekretariátem a je také již zveřejněn. E, pracujeme e, na tomto portfoliu s IMKem. IMKO nám dá k dispozici své stanovisko. E, kulturní výbor také požádal o možnost vyjádřit se k tomu a předložit své stanovisko. Eh, a myslím si, že můžeme říci, že co se týče charakteru jejich stanoviska, eh, eh, tam jsme dosáhli téměř schody. Kromě toho ještě další výbor požádal o vyjádření stanoviska. Mně to nevadí, když chtějí ostatní výbory Eh, předkládat svá stanoviska, ale trošku mi dělá starosti eh, to, že se jedná o věci, které souvisejí s autorským právem a tady eh, jednací řád jednoznačně stanoví, že to patří našemu výboru Jury Eh, i když eh, několik dalších výborů, jak jsem řekla, již požádali na základě článku 54 o možnost vyjádřit své stanovisko. Trošku mi to dělá obavy, protože nechci, abychom se dostali do situace, kdybychom, eh, se, kdybychom měli protichudné názory. Je potřeba, aby ten proces postupu byl velice transparentní aby eh, ty informace, které jsou k dispozici a které jsou vyměňovány s těmi zainteresovanými stranami, budou online publikovány. Eh, eh, moje politická strana dokonce se rozhodla, že tyto věci bude dávat k dispozici i široké veřejnosti. Setkala jsem se s, s zástupci různých politických skupin, ale myslím si, že skutečně Eh, ten článek 54 by tady neměl být eh, předáván dalším výborům, nejen proto, že to je naše kompetence, jasně, ale hlavně proto, že by to mohlo vést k dalším konfliktním situacím a že by ty konflikty mohly být eh, nekonečné. Um, to je tedy ta administrativní stránka této věci. Jinak je třeba zmínit ještě aspekty, které Eh, bych já označila za aspekty, které eh, potřebují další eh, diskuse mezi kolegy a zástupci zainteresovaných stran a to se týká hlavně článku 11 a článku 13 což se týká vztahu mezi platformami a tím, jestli eh, bychom eh, měli na ně přenést zodpovědnost za to, že budou monitorovat eh, obsah, který je generován uživateli. Myslím si, že to je asi všechno na úvod. Velice se těším na spolupráci se všemi těmi, kteří pracují na tomto tématu. A děkuji vám za to, že jste mě vyslechli. Děkuji. Děkuji, Kašo. Musím říci, že já také eh, chápu ty eh, vaše obavy eh, týkající se spolupráce s dalšími výbory, protože ta spolupráce není vždy úplně jednoduchá. Teď tam slovo Lidy, Kerenče, Julie a další. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, poděkovat eh, paní Komodini za... Nejprve bych eh, chtěla poděkovat paní zpravodajce za včerejší slyšení. Toto slyšení bylo velice zajímavé, zvláště protože jsme konzultovali celou řadu rozdílných stanovisek. Mluvili jsme o různých kontroverzních tématech k návrhu komise a tady mluvíme o autorských právech, o, o také o, o hodnotě jsme tady mluvili, to jsou témata, která jsou velice eh, kontroverzní. A v zásadě si myslím, že tato dvě témata vlastně eh, v této úpravě vůbec nepotřebujeme. Pravda je totiž taková, že žijeme ve světě, kde stále více lidí využívá e, kulturu, více čtou lidé, dívají se více na televizi a podobně. A máme prostě více služeb v tomto smyslu. Pak tady máme například internetové platformy jako Google, o tom jsme také včera mluvili. A díky této platformě mnoho lidí má přímý přístup e, k informacím. A proto si myslím, že tímto přístupem k podobným službám je možné předávat mnohé informace na konečné uživatele. Myslím si, že eh, tato nové eh, právní úprava eh, pro vydavatele by neměla být kontroverzní, nemělo by se to odrazit v tomto návrhu, protože ti, kteří zveřejňují, ti dostávají um, práva stejně od umělců, když jde například o, o um, propagaci nějakého díla. A článek 11 tohoto návrhu komise. Tady jsme už Tady už máme odpovídající ustanovení a já si myslím, že není nutné vytvářet tady další problémy. A to tím, že budeme zavádět další úpravy právní. A kromě toho je to velice kontroverzní, že máme toto právo působit retroaktivně. Tedy vlastně 20 let se můžeme vrátit zpátky do minulosti, kde, jsme vůbec neměli internet, v takovéto podobě, jak ho máme dnes. A myslím si, že je tu příliš mnoho otazníků, je to celé dost nejasné. Co se týče této value gap, to je článek 15 tady k tomu musím říct, že na jedné straně skutečně se můžeme shodnout v tom, že směrnice určitým způsobem zohledňuje a posiluje práva eh, držitelů ehm, a to je správné práva majitelů. Tady bychom se měli mm, postarat o jasnější pravidla, měla by to být vytvořena větší transparentnost, mm, to bychom určitě měli podpořit. Na straně druhé, e, úplně mi není jasné, jak to má být realizováno v praxi. Jasně, jak to má být prováděno. Myslím si, že to jsou spíše jen takové dobré úmysly, ale není to moc praktikovatelné. Takže bych řekla, že se že to není moc dobrý bod, není to jasné a Nemyslím si, že bude možné to um, jednoznačně převést do praxe. Pak co se týče článku 5, to jsou výjimky, k tomu bych ráda ještě řekla pár slov. Já bych byla pro, kdybychom vzali ty výjimky a omezení, která budeme chtít v Unii harmonizovat, abychom je také skutečně harmonizovali. Smlouva z Marrakeše by měla být naplněna co nejrychleji a pak jak bychom měli mluvit o dalších otázkách co nejrychleji. A myslím, že bychom neměli vytvářet dodatečné další překážky pro vědce. Tedy Mělo by to být co nejširší, největší přístup pro vědce, protože se obávám, že v tomto návrhu se mohou objevit další omezení, která tady vlastně vůbec mít nechceme. Myslím si, že bychom svět měli spíše zjednodušit a mm, tvořit s jasnějšími pravidly, než ho zatěžovat dalšími problémy. A kromě toho, v každém členském státu máme e, jiná práva a výjimka, s výjimkami se v každém členském státu zachází rozdílným způsobem. Ale chceme přeci kráčet ve směru jednotného digitálního e, trhu. A to je přeci na tohoto návrhu. A e, na to bychom neměli zapomínat. Tolik z mé strany a chtěla bych ještě jednou srdečně poděkovat za za velmi zajímavé včerejší setkání. Děkuji. Rejda, Riga. Děkuji, paní předsedkyně. Nejprve bych ráda poděkovala zpravodajce za velice eh, průhledný přístup a za eh, konzultace, které byly široce koncipované, za výměnu názoru, eh, která teď už probíhá. Myslím si, že to je velice užitečné pro práci na této velice um, obtížné složce. Um, ano, jsem, jsem odhodlána tento legislativní postup um, dovést do uh, konce během tohoto období, ale přesto si myslím, že je nezbytné, abychom si dali ten čas, abychom vedli detailní diskusi o každém z jednotlivých článků, které jsou tohoto obsahem. Návrh už sebou nese spoustu kontroverzí a já myslím, že zpravodajka už zdůraznila dvě nejkontroverznější články, článek 11 a 13. A tady je zapotřebí uh, velkých diskusí diskusí, ale pak jsou tu ještě další prvky eh, návrhu, které nebyly diskutovány zatím tak detailně a myslím, že bychom to měli více zvážit. Původním cíli eh, reformy autorského práva, jak to bylo oznámeno Evropskou komisí, například zjednodušení eh, celého režimu a harmonizace pravidel, já myslím, že to ještě plně, to ještě plně dosaženo nebylo v tomto návrhu a souhlasím tady s kolegy z SD, že bychom se měli postarat o to, aby alespoň relativně nekontroverzní a jednoduché požadavky, které byly nadneseny ze strany veřejnosti, jako například eh, svoboda panoramatu. To skutečně je něco, co bylo doporučeno Evropskou komisí, ale není to začleněno do návrhu. Dosud to tak není a mělo by to tak eh, být. Takže eh, k kontroverznějším bodům článku 13 a 11 eh, konkrétně. Myslím si, že článek 13 a odpovídající úvodní text tady sebou nesou spoustu různých rozporuplných bodů v rámci komunitárního práva, protože by to znamenalo přímou zodpovědnost Ehm, to znamená eh, omezení, eh, tady by to byly, eh, to, ta autorská práva, ehm, to, to by bylo vyňato z mm, opatření směrnice e-commerce. Já si myslím, že to porušuje úmysly a zásady této směrnice e-commerce, která vlastně ehm, celá léta tady propagovala internet a byla klíčová pro úspěch celé internetové ekonomiky v Evropě. Zvláště ustanovení týkající se monitorování, to je to, co je začleno v článku 3 2013, konflikt s monetárním eh, právem, máme tady EPRS, to je eh, všecko, eh, tady, je, tady jsou nesrovnalosti, to se objevilo v posouzení dopadu komise a myslím, že je zapotřebí, abychom se na to blíže podívali. Také tady je konflikt se zásadními právy, základními právy a chtěla bych zdůraznit jeden požadavek, asi který je často nadnášen, tedy máme-li tady, tady vlastně máme jednodušší případy, jako například zvukové takové záznamy, které je možné automaticky eh, identifikovat, ale pak jsou tady daleko komplikovanější případy, kde eh, tady nemáme k dispozici příslušné technologie a pak nastávají problémy se vystopováním eh, právního využití. A článek 11. E, zpráva pro tisko, vydavatele tisku. Mohu pouze zúraznit to, co říkali mi kolegové z ST. Myslím si, že je důležité, abychom zdůraznili, že tato nová práva nebudou podpořena e, s veškerým průmyslovým odvětvím. Jsou tady různé názory na to, vede se k tomu velmi živá diskuse. A z pohledu eh, volného oběhu zpráv eh, a plurality médií, myslím si, že eh, zabezpečit právo propojení těchto zpráv je velice důležité. A v tomto smyslu si myslím, že je důležité poznamenat, že je tady rozdíl mezi autorským právem a sice tato tzv. neighboring rights mm, mm, tady nemají práh určitý původu. To znamená, tomu jednotná díla, která mohou být pokryta těmi tzv takzvanými neighboring rights. Mm, mm, komise už mm, uznala, že například nové, novinové články, tady to může být považováno za omezení, ale titulky, tady máme různé hyperlinky, to znamená tím, že tady dáte jenom hyperlink, to by mohlo znamenat porušení a to by mohlo vytvořit problém pro volný oběh zpráv na internetu a e, také e, linky, e, tato možná je těžko velice interpretovat, když nevíme, co se skrývá za těmto linky. To znamená, třeba některé doplňkové informace by to měly obsahovat, aniž by se musela platit licenční poplatek. Tato práva příbuzná pro vydavatele tisku, tady bychom měli poznamenat, že nebudou podobná jako ostatní práva příbuzná, protože tady je rozdíl mezi dílem, které je ochraňováno autorským právem a ostatními, která jsou zase chráněna právě příbuzným písněmi. To znamená, že je tady jasný rozdíl mezi písní a zvukovým záznamem. Ale text, um, fixování textu, to je vlastně eh, stejná eh, tatáž věc. Takže tady není zapotřebné, zapotřeby eh, udělat novou ochranu layoutu, layoutu ale v mém, já tedy souhlasím s kolegy z ST, že článek 11 a 13 by měly být vyškrtnuty a místo toho bychom tady měli začlenit návrhy, které by podpořily digitální jednotný trh a harmonizaci. Další články jsou slibnější, ale myslím si, že mm, eh, já budu velice ráda, když budeme moci jít do detailnější práce v ostatních opatřeních eh, v nejbližší době. Budu se těšit na eh, práci a na spolupráci se spravodajkou a se svými stínovými spravodaji. Děkuji. Madame Hannibal. Děkuji, paní Hannibal. <clears throat> Děkuji. Já velice vítám tuto možnost eh, diskutovat tyto velice důležité věci a chtěla bych poděkovat ehm, všem, kteří eh, a zpravodajce za práci, kterou odvedli. Myslím si, že je tady několik věcí, které bychom si měli vyjasnit. Eh, jsme na začátku diskuse a já jsem velice ráda, že jsme dosáhli té transparentnosti, která je zřejmá, protože pochopitelně ty názory se budou velice lišit k této věci. Já se na to dívám tak, že jedna z věcí, kterou musíme skutečně zajistit v rámci této směrnice, je to, aby umělci a tvůrci, eh, spisovatelé a další, kteří Eh, vlastně dělají, vytvářejí ta díla, které se týkají, eh, tato, který se týká tato směrnice, by měly dostat zaslouženou odměnu. To si myslím, že je to naprosto zásadní na této směrnice. A proto je velice důležité, že eh, se zabýváme věcmi a hovoříme o věcech, jako je například otázka rozdílu v hodnotě. <clears throat> Potřebujeme velice podrobnou podrobné hodnocení eh, eh, toho, co se děje na internetu, protože ono se to týká internetu. To je způsob, jakým způsob jak se v současné době tyto věci dělají. Čili eh, se to netýká pouze analogových děl a například psaných děl, ale také se to týká toho, jakým způsobem funguje internet. A proto máme tolik diskusí k tomu, tolik konverzací, protože internet je stále poměrně nová věc a Eh, eh, my se snažíme v současné době nějakým způsobem se tedy poprat s těmi věcmi, které s internetem souvisejí a hlavně pak tedy s autorským právem. Eh, jedna z věcí, které tato směrnice jsou také práva nakladatelů a také otázka, jak stimulovat investice do tvůrčích děl <clears throat> a kromě toho také nám zajistit rozmanitost žurnalistiky, protože pokud se nebudeme věnovat Eh, této otázce, to znamená a práv eh, nakladatelů a té otázce spravedlivého odměňování, tak potom zjistíme, že to všechno má velice negativní dopad na veškerou tu tvůrčí činnost. <clears throat> Protože proč by lidé měli něco takového dělat, proč by měli psát, proč by měli vytvářet nová díla, pokud za to nedostanou odměnu, pokud za to nedostanou zaplaceno. A to si myslím, že je pro tuto směrnici naprosto zásadní. Je to věc, kterou musíme stále zdůrazňovat, a také se to musí promítnout do toho, jak se na tyto věci díváme. E, další věci, které s tím souvisejí. My jsme tady hovořili o tom propojení a jas, e, to jsou e, ta, ta, ta mm, práva příbuzná, my jim říkáme jinak v angličtině, ale tady, tady se hovoří o takzvaných neighboring rights. To, je, to souvisí s celou to otázkou těch platform, Eh, protože tyto platformy eh, obohacují i náš život, ale eh, skutečně se musíme i této otázce platform věnovat, protože tady potřebujeme mít zcela přesná pravidla, která budou určovat to, jakým způsobem jsou provazována, protože ty rozdíly v té hodnotě a ta otázka odměny, to jsou otázky, které vlastně souvisejí právě s tím, jakým způsobem fungují tyto platformy. Proto si myslím, že je velice důležité, abychom se těmto věcem věnovali je jasné, že existuje eh, povinnost pro platformy, aby odměňovaly všechny ty tvůrce, spisovatele a tak dále. Eh, čili eh, jde o to, aby celý ten tvůrčí proces i nadále mohl se vyvíjet ku prospěchu všech občanů Evropské unie. Eh, nám nejde pouze o tvořivost eh, ve všech jejich formách, ale chci aby tato tvořivost byla i eh, dobré, v dobré kvalitě. A to si myslím, že je dobré na internetu to, že lidé skutečně mohou různým způsobem se k věčem vyjadřovat, ale kromě toho potřebujeme také zajistit to, že kromě rozmanitosti máme zajištěnou i kvalitu a to jsou opravdu otázky, které je třeba Eh, mít na paměti. Děkuji. Je 9.38, já bych nerada eh, příliš zkracovala tuto diskusi, ale na druhé straně je potřeba mít čas na paměti. Eh, další řečníci? Potom komise, potom paní zpravodajka dostane slovo Teď tedy Madame Gibry. Prezident. Děkuji vám, paní předsedkyně, velice stručně, protože eh, jsme v časové tísni. Já bych jenom tak trochu reagovala na to, co právě řekla moje kolegyně Hannibal. Já bych se chtěla vrátit eh, k těm zásadám, které podle mého názoru bychom neměli narušit. Jedná se o této reformní práce eh, na autorském právu Eh, které samozřejmě přináší technologický rozvoj a to znamená hlubokou změnu v životě uživatelů, ale také v chování spotřebitelů. Zásadní věc je, abychom neoslabili v žádném případě eh, ekosystém, který podporuje a rovněž financuje kulturní mm, tvorbu a základ, na níž bychom eh, mohli umožnit kulturnímu průmyslu pracovat na zásadních hodnotách naší společnosti, spravedlivé odměňování této práci, vlastnická práva, a z tohoto důvodu se domnívám, že návrh směrnice komise jde do dvěma směry. Už jsme to řekli. Za prvé, nejprve bych si dovolila poděkovat za tu enormní práci, eh, kterou eh, už vykonala naše zpravodajka Teresa Komodýny. A rád bych se ráda zacílila na článek 13, tož je otázka ní hodnoty, článek 13, mm, který se zaobírá tímto tématem pro zachování tohoto článku a posíly ducha ustanovení článku 13, aby nedošlo k žádnému uslabení tohoto článku, musíme skutečně pracovat na odstranění té prioritární obavy, aby došlo k rovnováze při odměňování v celém řetězci tvorby, to je zásadní hodnota. Tady máme naléhavost, aby hlavní aktéři, ty platformy naprosto nezvrátili ten ekosystém. A to se týká eh, té kontroverzní diskuze a extrémní, extrémně odlišných postojů k tomuto tématu. Nesmíme podceňovat tu křehkost tohoto ustanovení, které se snaží posílit a zlepšit digitální areu, než abychom ji ohrozili. A nemůžeme udělat reformu autorského práva, aniž bychom vyslechli legitimní otázky a prozby tvůrců. Děkuji vám, a paní Legrip a paní Nibler. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Já chci všem nejprve popřát šťastný nový rok a poděkovat paní zpravodajce za otevřený proces diskuse i za organizování slyšení, která se doposud konala k tomuto tématu a je dobré, že si bereme čas na našem výboru, abychom hovořili o tomto tak důležitém tématu. Tři připomínky z mé strany. Za prvé se domnívám, že komise předložila řádný návrh na základě něhož, jak to mám říci, bychom prostě mohli docela dobře zvládnout ten ekosystém, jak to popsala moje kolegyně Legrip. Domnívám se, že tento návrh v mnoha tématických oblastech může být podpořen, ale zcela jistě bude rovněž nezbytné, abychom eh, tam zapracovali určitá vyjasnění, co je vlastně cílem, co se chce a co se nechce, ale celkem za to si myslím, že návrh komise je dobrý a z toho upozorním na několik bodů článek 11, kde někteří kolegové se domnívají, že bychom ho mohli škrtnout. Já si myslím, že je správné, abychom vydavatelům v digitálním období dali lepší pozici k vyjednávání a proto já podporuji tento návrh a nezdílím ani názor těch, kteří říkají, že pluralita názorů v digitálním světě bude vytvořena tehdy, když každý bude moci zveřejnit to, to co má na srdci. Já se tedy domnívám, že zejména u vydavatelů je potřeba, aby se postarali o určitou strukturu, řád a určité třídění obsahu. Myslím si, že e, e, se tady může vytvářet, že mohou tvůrčím způsobem přispět k tomuto procesu. A proto si myslím, že vydavatelé by měli mít také odpovědnost Článek 13, Veljugeb. Tady se domnívám, že e, přístup komise je dobrý, ale domnívám se, že třeba tady také ještě leco vyjasnit a jsem otevřená, těším se na další diskuse s kolegyněmi a kolegy. A co považuji za nesmírně důležité, jsou návrhy komise ke článku 14 až 16, kde se jedná o, o smlouvy autorů a výkonných umělců Eh, což je téma, eh, k kterým se zaobíráme už celá léta v našem výboru, aby došlo ke spravedlivému odměňování k těm, kteří přinášejí mm, eh, mě, já, kteří přispívají tvůrčím způsobem k vytvoření nějakého díla. A teď je pár poznámek obecné povahy. Rada bych připomněla, že v prosinci tohoto roku na plénu budeme projednávat plénum ke kreativním obsahům, k tvůrčím obsahům, takzvané Creative Context. Eh, tedy už jsme to v prosinci, promiňte, schválili. A ráda bych eh, také řekla, že jsme hovořili o tom, že členské státy si musí uvědomit, že jejich tvůrci žijí z tohoto obsahu a e, tím, že se na internetu mění ty hodnotové řetězce, je třeba zabezpečit spravedlivé odměňování těch, kteří se podílejí na vytváření těchto hodnot v internetu. A myslím si, že tady bude zapotřebí ještě intenzivní diskuse. A tady si myslím, že návrhy komise jsou dobré. A poslední bod, paní předsedkyně, já to zkrátím, protože už to tady vícekrát zaznělo. A v diskuzi to hraje důležitou roli a tady mám konkrétní otázku na zástupce komise k tématu links, hyperlinks, Snappert. Tady se vždycky tvrdilo, že tady je omezení text linky a tak dále, co se tady tvrdí. Já jsem včera na tom slyšení naší frakce, byl tam také pan Abramonte z komise, tam jsem si uvědomila, a tady bych to ráda ještě jednou vyjasnila u nás, že prostřednictvím návrhu komise nejde k žádným změnám v této oblasti. Čili i po schválení návrhu komise e, tady bude moci všechno dít tak, jak to bylo doposud a ráda bych požádala komisu, aby nás informovala k tomuto bodu a těším se na další diskusi. Děkuji mnohokrát, pan Kavada. Merci, madame la présidente. Děkuji, paní předsedkyně. E, k této směrnici autorských právech nám dodala komise na jedné straně zajímavý text a naší kolegyně na druhé straně Komodýny zpracovala zprávu, e, která odráží výbornou práci podle mého názoru, protože se tady aktualizují otázky autorského práva Eh, co se týče v rámci technologického digitálního pokroku. A teď, co možná nejrychleji, pár poznámek za prvé klíčové, za klíčové body této směrnice. Dobrá zpráva je, vytváření příbuzných práv pro vydavatele. Myslím si, že určitá ehm, eh, určité povinnosti by tady měly být pro vydavatele, eh, aby to, mm, máme tady, musíme si uvědomit, že tady vznikají určité náklady a tady je třeba, aby dospělo ke zlepšení v oblasti odměňování, ehm, ehm, protože já bych nerad potrestával malé vydavatele, kteří přispívají velice aktivně ke kulturní rozmanitosti a kteří dodávají skutečně originální reflexe, eh, které si nepřijí zveřejňovat ty velcí vydavatelé, protože to se jim nevyplatí. A potom článek 13, ten value gap, kde většina z nás už o tom hovořila. Jistě jeden z eh, bodů, o které se velice zajímá kulturní sektor, jsou praktiky určitých onlineových platform, platform, které které eh, vysílají věci chráněné autorským právem. A je třeba, aby spravedlivě tyto hodnoty byly eh, také mm, zachovávány. Ale ono je tady morálně, jsou tady věci morálně a morálně a nemůžeme akceptovat, aby všechno, co se vysloví, bylo považováno za hodnotu. Komise navrhuje platformám, aby měli určitou aby měli software určitý hodnotící, eh, který se používá také na YouTube a já si myslím, že to není špatný. A dále Tady jedna věc nezdá zdá se mi legitimní, aby aktéři v kulturním odvětví mohli mít právo podívat se na produkty generované v této platformě týkající se využívání autorských práv. Je to sice pochopitelné, ale když se podíváme na vyjednávání nemáme tady ještě úpravu odpovědnosti onlineových platform a to je nesmírně významné. To je otázka, kterou musíme velice podrobně rozebrat. Abychom tady nedovolili platformám, aby pokračovali tak, jak se chovají dosud. Musí tady být určitá omezení. Eh, co se týče autorských práv, a odpovědnost vydavatelů. Teď objektivně musím říci, že třeba bychom výzkumníkům umožnili automatizovaný přístup k akademickým korpusům, které jsou v digitální formě a je třeba, abychom tady zaujali takový postoj, který usnadní jejich práci. A na závěr bych rád řekl, že naprosto souhlasím s tím, že toto ustanovení umožní evropským výzkumníkům provozovat svůj výzkum v novém prostředí, ale v dobrém směru. A eh, když se podíváme, že by tady měla. Eh, zatím tady existuje výjimka, která umožňuje, aby se výzkumníci vyhnuli eh, nějaké povinnosti, ale já si myslím, že tyto výjimky by měly být skutečně omezeny, aby zůstaly opravdovou výjimkou, protože v současné formulaci to není tak zjevné. Eh, není to tady příliš jasné, já bych rád, aby to bylo přesnější, protože autorská práva musí být transferovaná digitálně, aniž by se narušila jejich práva. Děkuji vám mnohokrát a teď bych ráda požádala komisi, eh, aby co možná nejstručnější zareagovala. Oni tam prosím. Thank you, Manchar. I'll be... Děkuji, já skutečně budu velice stručná. Já bych eh, chtěla poděkovat zpravodajce za e, to veřejné slyšení, které zorganizovala včera. Toto slyšení bylo mimořádně zajímavé. Jak zde již zaznělo, e, jsme v těch prvních stádiích naší diskuse, ale e, pochopitelně budeme potřebovat intenzivní diskusy při práci na tomto dosie v rámci funkčního období tohoto parlamentu. Jak víte, toto není jediné Eh, dosiech, eh, na kterém pracujeme. Eh, snažíme se také pracovat na dosie, které se týká přenositelnosti. A to by se mělo vyřešit co nejrychleji, jak ví pan Anderson, také jsme hovořili o nařízení o online činnosti těch, kteří vysílají programy. Co se týče toho, co zde zaznělo, já nebudu odpovídat to eh, eh, eh, detailně, ale myslím si, že několik věcí je skutečně důležitých. Několik řečníků zmínilo to, že je potřeba, abychom byli velice opatrní, abychom skutečně měli zajištěnou dobrou rovnováhu. Jeden takový prvek bude spočívat v tom, že bude potřeba vždy zajistit plnění všech základních eh, eh, požadavků, včetně zachování základních svobod. Eh, musíme eh, ale se postarat o to, aby tato polemika probíhala určitým způsobem. Eh, vždycky diskuse o autorských právech vždycky souvisí s tím, jak ti, kteří komerčně využívají tyto obsahy, jaké, jaká mají práva. Oni se domnívají, že by měly být také odměňovány za to, že se používá tímto tento obsah. Možná, že technologie je nová, ale některé ty argumenty, které v současné době zaznívají, zase tak nové nejsou. Eh, například, když někdo říká, že internet je fantastický nástroj pro propagaci umělců, tak vlastně to je něco, co už v 50. 60. Eh, letech eh, říkali rozhlasoví operátoři, když se snažili neplatit za některé věci. Čili ty argumenty jsou skutečně obrovské, týká se to základních svobod, týká se to politických cílů a tak dále. To jsou věci, které jsou velice důležité pro komisi, ale Potom velice ještě rychle bych chtěla říct něco k těm výjimkám. Já zase nebudu hovořit o tom podrobně. Myslím si, že k tomu je potřeba mít velice podrobnou diskusi. E, a jedna věc, kterou musím mít vždycky na paměti, a to jsou skutečně naprosto základní diskuse pro vnitřní trh, a sice jakým způsobem budeme pokračovat e, v to, e, při zajištění fungování toho digitálního trhu, jednotného trhu. Eh, je třeba o tom přemýšlet, je potřeba o tom hovořit, protože reality, a nejen právní reality, ale ekonomické reality a reality těch eh, například vzdělávacích systémů, systémů knihoven, <clears throat> systému výzkumu a tak dále, ty jsou všechny eh, různé v různých členských státech a nemůžeme zajistit fungování toho jednotného digitálního trhu Eh, aniž bychom eh, měli eh, úplně stejné zákony ve všech členských státech. Kdokoliv se zabýval například srovnáváním zákonu o autorských právech, například mezi Francií a Španělskem, si okamžitě uvědomí, jaký obrovský problém to představuje a jak by to mohlo znamenat vlastně ztrátu času. Eh, kdybychom to neudělali. Eh, já nebudu teď hovořit o článku 11 a 13, ty jsou skutečně kontroverzní, ale eh, podle komise článek 13 je kompatibilní s tou směrnicí o komerčních činnostech. Článek 14 bude platit i nadále. Eh, opět můžeme o tom hovořit, až se k tomu dostaneme, jakým způsobem to souvisí články 15. Co se týče toho, co říkala paní Nible, která hovořila o těch eh, linkách, eh, v tom našem návrhu chceme zajistit, chceme vytvořit vlastně jakousi novou kategorii. To se týká jak těch, kteří produkují tento content, tak těch vlastních výkonných umělců a potom budeme mít jakýsi katalog eh, eh, a to bude souviset s právem komunikace veřejnosti a také reprodukci. To jsou věci, které ještě nejsou definovány pro vydavatele, eh, to znamená právo reprodukce, například jak je to určeno v článku 5 to jsou věci, které se nemění, které se týkají jak těch vydavatelů těch tiskových věcí, ale týká se také autorů psaných textů. Čili to eh, eh, tady se nemusíme eh, dívat na tento návrh, ale na jiné věci, například případ Svensson a tak dále. To znamená, souvisí to se stupněm jasnosti v těch definicí, ale e, e, vytvoření nových práv pro vydavatele tiskových věcí e, neovlivní celou tu otázku toho propojení link. Děkuji, děkuji, děkuji, kolegové, mě to je moc líto. Skutečně ta diskuse je mimořádně zajímavá, určitě se k ní ještě vrátíme a budeme mít víc času, ale teď, Terezo, prosím, velmi krátce, protože už teď máme spoždění půlhodinové a máme eh, hlasovací seznam, eh, který má 82 stránek. Já velice stručně pouze poděkuji všem za to, že vyjádřili svá stanoviska a řeknu, že se velice těším na další diskuse. Thank you. Děkuji. Takže kolegové, můžeme prosím začít s hlasováním. Omlouvám se. Hannibal, nemám sebou hlasovací kartičku, velmi se omlouvám. Dobře. Můžeme prosím začít? Tak kolegové, nejprve eh, si uděláme takový test, eh, abychom věděli, kolik eh, kolegů hlasuje. Zahajuji tento, tuto zkoušku hlasování. How many do we have? We have 20. 21 z Mary. 20? 21? Did everyone We have, uh... 22, 23, tak o jeden navíc. Devatenáct, dvacet, pouze dvacet. Dvacet lidí hlasuje. Dobře, tak můžeme začít s prvním. S první zprávou na normy občanského práva o robotice. Pozměňovací návrh, tedy kompromis jedná pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis dvě pro, Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 146 um, eh, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací kompromis 3 pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 5 pro. Imko 3 pro. Proti. Drželi se přijat. Kompromis 5 pro. Proti. Zdrželi se přijat. Kompromis 6 pro. Proti. Zdrželi se přijat. ITRE 3 pro? Proti? Zdrželi se přijat? Kompromis 7. Pro? Proti? Zdrželi se přijat? Pozměňovací návrh 159. Eh, pro? Pro? Proti? Zdrželi se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 zdrželi se zamítnout. Jedna pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 13 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 12 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 14 pro, proti, zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh 211 pro, proti. zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 15 pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 16 pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 17 pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 18 pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 19 pro, proti, zdrželi se přijat. Tran 1 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 20 pro, proti, zdrželi se přijat. Tran 6 pro, proti, Zdrželi se? Zamítnuto. Tak přijato. Můžeme ověřit? Tran 6 ověřujeme. Tran 6. Tak bylo přijato. Kompromis 21 pro, proti zdrželi se přijato. Kompromis 22 pro, proti, zdrželi se přijato. Tran 17 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 23 pro, proti, zdrželi se přijat. A NV9. Tady e, mám mm, pozměňovací návrh, tady bych chtěla dodat ještě k eh, odměňování eh, lidí, kteří pracují s roboty, eh, tedy lidé s, s nevýhodněními, pokud s tímto můžete souhlasit, MV9 pro ústní pozměňovací návrh. Pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 24. Pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 25. Pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 26 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 27 pro, proti, zdrželi se přijat. 28 kompromisní návrh pro, proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 267 pro, proti, zdrželi se zamítnout. Kompromis 29 pro, proti, zdrželi se přijat. Inko 11 pro, Ověříme. Imko 11. Adopted. Přijat. Envy 24. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnut. Pardon, tak přijat. Opravuje se paní předsedkyně. Kompromis. 13. Pardon, 30 pro, proti. Abstention. Adopt. Zdrželi se schváleno. 31 in favor. Kompromis 31 pro, proti. Zdrželi se přijat. 275 pozměňovací návrh pro, proti, against, pro, proti. Musíme ověřit. And Mrs. Hannibal is 10 10. This, No, no Mrs. Hannibal is in favor. Miss Hannibal is against. As she has. Paní Hannibal je proti, ano. On hlasovala proti, takže to je zamítnuto. 276 is withdrawn. Tak, 277. Pozměňovací návrh 277 pro. Against. Proti. Eh, zdrželi se zamítnuto. 278 pro. Proti. Zdrželi. Rejected. Um, uh... Zamítnuto. Kompromis 32 pro. Proti. Eh, zdrželi se Kompromis 33, eh, eh, oddělené hlasování. První část bude pro. Eh, schválení. <coughs> Tak promiňte, první část. První část tedy proti. Drželi se, přijato. Druhá část. Pro. Against. Proti. Zdrželi se. Musíme ověřit druhou část eh, kompromisu 33. Přijato. Tak, můžeme přejít k pozměňovacímu návrhu 295. Eh, Pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 34. Pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 35. Pro, proti, zdrželi se, schváleno, přijato. Kompromis 36. Pro, proti, zdrželi se, přijato. NV 31. Pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 37 eh, pro, proti, zdrželi se eh, přijato. Pozměňovací návrh 302 pro, proti, zdrželi se. Myslím si, že to bylo přijato. Kompromis 38 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 39 pro, proti, zdrželi se, přijat. Odstavec 27. Mám tady ústní pozměňovací návrh, protože jsem viděla, že to bylo obsaženo v kompromisu, ale tenhle odstavec, na ten se zapomněl. Takže pokud budete souhlasit s ústním pozměňovacím návrhem, tak eh, můžeme mít jedno hlasování. Eh, takže eh, ústní pozměňovací návrh 3, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 40 pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 323 pro, 323. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Hmm? Věříme. It's reject, rejected. Uh, Kompromis 41. Kompromis 41. Pro, proti, zdrželi se, přijato. 42. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 33 pro, proti, zdrželi se, přijato. 44, zdrželi se, zamítnuto, pro, proti, zdrželi se, tady je to přijato. Ehm, poslanci návrh 338, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 45 ehm, pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 46 pro, proti, zdrželi se, přijat. 346 a 347, to je stejný pozměňovací návrh. Takže kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 348, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 47, pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 354, pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 355 pro, proti, Ověříme. 355. Rejected. Zamítnuto. 356 pro. Proti. Zdrželi se zamítnuto. 357 pro. Proti. Zdrželi se zamítnuto. Kompromis 48 pro, proti, zdrželi se, přijato. 49 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 358, kdo je pro, proti, zdrželi se, ověříme. Takže 358 ověřujeme. Rejected. Zamítnuto 361. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Teď poznací návrh je 360. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. To je e, zamítnuto. Teď 359. E, Kdo je pro? Proti? Nevím, eh, zdržel se, to budeme muset překontrolovat. 359. Přijato. Teď 362, kdo je pro? Proti? Zdržel se, zamítnuto. 365, kdo je pro? proti, zdržel se, to je zamítnuto. 364, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato. 363 odpadá, čili teď hlasujeme o, o ústním pozměňovacím návrhu 1. Toto eh, eh, souvisí s anexem a chceme to sjednotit s tím, co máme o evropských agenturách, takže Tady je změna toho textu Be managed by designated EU Agency for Robotics and Artificial Intelligence, čili kdo s tím souhlasí, s tímto ústním pozměňovacím návrhem k odstavci 1, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, to je přijato 368, ne, 369, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, to je přijato. Teď máme druhý, eh, druhý ústní pozměňovací návrh, to opět eh, má sjednotit ten odstavec související se zodpovědností, čili kdo je pro, proti, kdo se zdržel, to je přijato. 371, kdo je pro? Proti, kdo je? <clears throat> Kdo se zdržel? To musíme překontrolovat. 371 kontrolujeme. Přijato. 372, <clears throat> kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. 373. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. A teď 375 eh, a 376. Kdo je pro? Proti? Zdržel jsem. Myslím si, že je to přijato nebo bychom si to pře, měli překontrolovat. Dobře, zkontrolujeme to, 375, 376, zkontrolujeme elektronicky. Přijato. Dále 377, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, to je zamítnuto. 378, kdo je pro, Proti? Kdo se zdržel? To si překontrolujeme. 378 kontrolujeme. Přijato. 379. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? To je zamítnuto. 300 80, kdo je pro? Proti? Zdržel se, to je přijato. 381, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? To musíme překontrolovat. Zamítnuto. 382, kdo je pro? proti, zdržel se, zamítnuto. 383, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 384, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 385 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 386, kdo je pro, e, proti, e, to je přijato. Teď eh, poznací návrh 1, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, to je zamítnuto. Dvojka, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Tři, kdo je pro, proti, zdržel se, to překontrolujeme. Přijato. Poznací návrh 4, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato. Tetran, tran. Eh, pro? Proti? Kdo se zdržel? To překontrolujeme. To je zamítnuto. Eh, Poznací návrh 5 a 6. Pro, kdo, proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Pozměňovací návrh 7. Pro, proti, kdo se zdržel, to je zamítnuto. Teď kompromisní pozměňovací návrh 50. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, to je přijato. Pozměňovací návrh 13. Kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato. Pozměňovací návrh 14, to je ITRE B. Kdo je pro? ITRE B. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? To překontrolujeme. Rejected. Uh, amendment 15. Zametne to. 15, kdo je pro, proti, zamítnuto, 16 pro, proti, to musíme také překontrolovat. 16 kontrolujeme. To je zamítnuto. NVB, kdo je pro? Proti. Kdo se zdržel? zamítnuto. Eh, Imko D, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Imko E, kdo je pro? Proti? Zdržel se? To je zamítnuto. Teď máme pozměňovací kompromisní návrh 51. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, to je přijato. Teď eh, máme NVA, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, to je přijato. Poznací návrh 17, eh, kdo je pro, kdo je proti, kdo to je zamítnuto. Teď eh, tady máme také ústní pozměňovací návrh, protože se změnily Eh, máme tady novou formulaci to be trained, čili místo think, protože roboti nemyslí, čili kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, to je přijato. Pozměnit návrh 23, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Eh, pardon, to, je, to musíme překontrolovat. Eh, Pozměnit návrh 23. Poznací návrh 24, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. Poznací návrh kompromisní 52. Proti? Kdo se zdržel? To je zamítnuto. Potom máme poznací návrh 25. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh ne, zkontrolujeme to. 25 kontrolujeme. Takže 25 eh, překontrolujeme. 25, ano, pozměňovací návrh 25. Je to eh, v té šedivé části. A protože 35 nebyla přijata, tak musíme teď hlasovat o každém jednotlivém pozměňovacím návrhu. A teď jsme tedy u toho prvního 25. Zkontrolujeme si to. Je to přijato. Pozměňovací návrh 26. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. 28 pro. Proti. Kdo se zdržel? To je zamítnuto. 29. E, Kdo je pro? Proti. Kdo se zdržel? Nevím, to musíme překontrolovat. 29. Zamítnuto. 30. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? To je zamítnuto. 31. Pro? Proti? Zdržel jsem? Nevím. 31. Hmm. Je. Zamítnuto. 33. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? To je zamítnuto. Pozměňovací návrh 34. Kdo je pro? Proti? Zdržel jsem. To je zamítnuto. MP9. Kdo je pro? proti, zdržel se, to je přijato. Imko C, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Pozměnit na 35 pro, proti, zdržel se, Přek, překontrolujeme. 35. Přijato. 36. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? To je zamítnuto. Pozměňovací návrh 37. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 38. Kdo je pro? Proti? Zdržel se, to je zamítnuto. Čtyřicítka, kdo je pro? Proti? Zdržel se, to je přijato. Čtyřicítku jsme přijali, takže teď jdeme až na 45. Pozměňovací návrh 45 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Teď kompromisní pozměňovací návrh 53, kdo je pro? proti, kdo se zdržel, to je přijato. Takže teď pozměňovací návrh 50. Pro, kde pro, proti, kdo se zdržel, to si zkontrolujeme. Pozměňovací návrh 50 kontrolujeme. Padesát. Pět nula. Je to poznávací návrh pana Budy. To je zamítnuto, myslím. To je ta poslední věta. Ale my jsme přijali, eh, takže je to zamítnuto? Ano, je to zamítnuto. 51. Kdo je pro? proti, kdo se zdržel, to je zamítnuto. Takže kompromisní pozměňovací 54 pro, proti, zdržel se, přijato. 55, kompromisní návrh, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato. Pozměňovací na 65, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 66, kdo je pro, Proti? Zdržel se? Myslím, že to je přijato, ale pojďme si to překontrolovat. 66. Ještě mi chybí jeden hlas. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. Je to zamítnuto. Pozměňovací jsem 67 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 68 pro, proti, zdržel se někdo, přijato, kompromisní návrh 56, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato, M19, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromisní návrh 57, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 75, kdo je pro, proti, zdržel se, to kontrolujeme, 75. -ku. Je to zamítnuto. Takže pozměňovací návrh 76, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. 77 pada, takže teď 81, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Eh, to je zamítnuto. 82, kdo je pro? It's not adopted. I'm sorry. Yeah, yeah. sorry. 77 we should... 75 eh, my jsme vlastně už hlasovali, 86 to bylo přijato, tak teď 77, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. 78. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 79 pro. Proti. Kdo se zdržel? Zamítnuto. 80 pro. Proti. Kdo se zdržel? Zamítnuto. 81. O tom jsme už hlasovali. To je zamítnuto. 82. Kdo je pro? Proti. zdržel se, nevím, já bych řekla, že to je zamítnuto, ale 82 si překontrolujeme. To je zamítnuto. 83, kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 84, kdo je pro? Proti? se zdržel, to je zamítnuto. Kompromisní návrh 58 pro, proti, zdržel se, to je přijato. Takže teď půjdeme na NV2, kdo je pro, proti, zdržel se, to je zamítnuto. Teď kompromisní návrh 59 pro, proti, zdržel se, přijato. NVK, kdo je pro, proti, Eh, zdržel se, zamítnuto. Pozměnací návrh 92 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 93 pro, proti, zdržel se, to je přijato. 94 pro, proti, zdržel se, Hmm, to musíme překontrolovat. 94 kontrolujeme. Zamítnuto. P- 93 byla přijata, 95, 96 odpadá, čili 97, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 98 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromisní návrh 60 pro, proti, zdržel se, přijato. 61, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, to je přijato. A teď pozměňovací návrh 113, kdo je pro, proti, zdržel se, to je zamítnuto. 62, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato. Pozměňovací návrh 118, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromisní návrh 63, kdo je pro? Proti? Zdržel se? To je přijato. Teď 124, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 125, kdo je pro? Proti? Zdržel se, to je zamítnuto. 126, kdo je pro? Proti? Zdržel se, to je zamítnuto. 127 pro? Proti? Zdržel se, zamítnuto. Kompromisní návrh 64, kdo je pro? Proti? E, přijato. Teď 129. Kdo je pro? Proti? Eh, kdo se zdržel? Zamítnuto. 130. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 131. Pro, proti, kdo se zdržel, zamítnuto, 132 eh, pro, proti, zdržel se, zamítnuto, tran B pro, proti, zdržel se, to je zamítnuto. A takže si to radši zkontrolujeme. Kontrolujeme tran B. Zamítnuto. A teď celý návrh, o tom budeme hlasovat elektronicky. Přijato. Já nechci blahopřát sama sobě, ale chtěla bych využít ten příležitost, abych poděkovala všem, kteří k tomu přispěli. Děkuji. A teď tedy můžeme jít k dalšímu hlasování. Ehm, to eh, se týká bezpečnostních pravidel a norem pro osobní eh, lodě. Tady je pouze jedno hlasování. Pozměňovací návrh 2. Kdo je pro? Takže budeme eh, hlasovat o celém tom návrhu bezpečnostních pravidel norem pro osobní lodě. Pozměňovací návrh 2. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato čili celý ten návrh budeme o něm hlasovat elektronicky. Je to pouze jedno hlasování, chybí nám jeden hlas ještě. Přijato, opět Joelovi pogratulujeme. Další Hlasování je zpráva pana Budy. E, koordinace některých právních a správních předpisů e, upravujících a tak dále. Tady máme 181. Kdo je pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? E, to překontrolujeme. Počkej, stále nám chybí jeden hlas. To je pan Mourinho, který tady, pan Mourinho tady nechal kartu, ale taky vyndejte. To je zamítnuto. Teď poznací návrh 102, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, to je zamítnuto. Teď kompromisní dvanáctka pro, proti, zdržel se, přijato. 104, e, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 105, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 106, kdo je pro, proti, se zdržel, zamítnuto. 107 pro, proti, zdržel se, zamítnul to, so 8 pro, proti, zdržel se, myslím si, že to je zamítnuto, ale radši si to překontrolujeme, 108. Zamítnuto. 109, kdo je pro, proti, zdržel se, to je zamítnuto. 110 pro, proti, zdržel se, to je přijato. 111 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 13, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato, překontrolujeme to. to znamená, že to je zamítnuto. Kompromisní návrh 13, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 15, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Udělali jsme chybu. Bohužel jsme přeskočili, e, hlasovali jsme o 13, ale předtím jsme ještě měli hlasovat o 130. 130. Takže, pardon, 113. Takže kdo je pro 113? E, to je před tím kompromisním návrhem. Kdo je pro? Proti? Je to zamítnuto. Teď půjdeme k pozměňovacímu návrhu 15. Kdo je pro, kdo je proti, to je přijato. Pozměňovací návrh 115, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, to je přijato. Kompromisní návrh 14, eh, kdo je pro, kdo je proti, eh, zdržel se, přijato. 17 pro, proti, kdo, to je přijato. 119, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, to je zamítnuto. Teď kompromisní návrh 14a, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato. 121, 122, pardon, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, to je přijat, to je zamítnuto. Teď 123, kdo eh, je pro, kdo je proti, zdržel se, to je zamítnuto. 124, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 125 pro, proti, se zdržel, to je zamítnuto. Kompromisní návrh 15, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 129, kdo je pro kdo eh, přijato, 130, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 131, chce, eh, pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 15a, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato, Sto třicet pět pro, proti, zdržel se zamítnuto 136 pro, proti, zdržel se zamítnuto 137, kdo je pro, proti, za, eh, schváleno 139, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, zamítnuto 138, kdo je pro, proti, kdo se zdržel? Přijato. 140. Kdo je pro? Proti? Myslím si, že se to bude muset zkontrolovat. 140. Zamítnuto. Kompromisní návrh 16. Kdo je pro? proti, zdržel se, přijato 16a, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato 145, 145, kdo je pro, proti, zdržel se někdo, přijato, vy s tím nesouhlasíte? Do, takže to zkontrolujeme, 145 kontrolujeme. Měl jste pravdu. Nebo já jsem měla pravdu. 146 kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 147, kdo je pro, kdo je proti. Zdržel se, to je zamítnuto. 148, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 149 pro, proti, eh, zamítnuto. 150, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 151, kdo je proti. To zkontrolujeme. Eh, 151, paní eh, předsedkyně se opravuje, říká předtím 141, to je zamítnuto. 151. 151. Pojďme zopakovat to hlasování. To je zamítnuto. 152. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 153. Kdo je pro? Proti? Se zdržel. Zamítnuto. 154. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 155, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 156, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, to je přijato, 157, kdo je pro, proti, zdržel se, to je zamítnuto, 158 pro, proti, zdržel se, eh, já si myslím, že to je zamítnuto, ale kontrolujeme to. 158 to je zamítnuto. 159, kdo je pro, proti, kdo je e, přijato, to je e, přijato. 116b, e, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Teď 64, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 65, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 66, tedy 166, říká paní předsedkyně, kdo pro, proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Teď 167 pro, proti, zdržel se, při, zamítnuto, 168 pro, proti, eh, přijato 169 pro, proti, zdržel se, přijato 170 pro, proti, zdržel se, to je zamítnuto 171, pro, proti, zdržel se někdo, zamítnuto 172, pro, proti, zdržel se, to je přijato 173, kdo pro, proti, zdržel se, zamítnuto, teď kompromisní návrh 16c, kdo je pro, proti, zdržel se, to je přijato. Teď 176, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, to je Odmítnuto 177 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 178 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 179 přijato, ne, pardon, pro, proti, zdržel se, kontrolujeme, 179 kontrolujeme, přijato. 180, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, to je přijat, eh, pardon, eh, zamítnuto, 181 pro, proti, zdržel se, přijato, 182 a 183. Hlasujeme společně, kdo je pro, proti, zdržel se, to je zamítnuto, 184 Pardon, to odpadá. 185, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? To je zamítnuto. 186 pro, proti. Zdržel se zamítnuto. Pozměňovací návrh kompromisní 16D pro, proti. Zdržel se přijato. 189, kdo je pro, proti. Kdo se zdržel? Přijato. 190 pro, proti zdržel se, zamítnuto, 191 pro, proti, zdržel se, přijato, kompromisní návrh 16e, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato, 195 pro, proti, při, eh, kdo se zdržel, zkontrolujeme to tedy. Přijato. 196, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 16F, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 201, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Sedmnáctka, kdo je pro, proti, zdržel se, to je přijato. Teď 206, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 208, kdo je pro, proti, myslím, že je to přijato, zdržel se, přijato. Překontrolujeme si to. Je to zamítnuto. Kompromisní návrh 18, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, to je přijato. 211, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 212, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, to je přijato. 214, kdo je pro, proti, zdržel se, to je zamítnuto. 215, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, to je přijato. 217, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, to je zamítnuto. 22, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, to je zamítnuto. 23, kdo je pro, proti, Zdržel jsem, To je zamítnuto. 24. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zkontrolujeme. Kontrolujeme pozměnit na 24. Zamítnuto. Kompromisní návrh 1. Pro, proti, zdržel se. To je přijato. 27, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 28 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, kompromisní návrh dvojka, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, přijato, teď pozměňovací návrh kompromisní trojka, pro, proti, zdržel se, přijato, kompromis čtyři, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, to je přijato, kompromisní Návrh 5, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 5a, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 43, přijat, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 44 pro, proti, zdržel se, to je zamítnuto. 45 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 47, eh, kdo je pro? Proti? Zdržel se, to je zamítnuto. 48 pro, proti? Eh, to je zamítnuto. Kompromisní návrh 6 pro, proti? Kdo se zdržel, to je přijato. 52 eh, pro, proti? Zamít, zamítnuto. 53 pro přijato, 54 pro, proti, zdržel se, přijato, 55 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 56 pro. 56 pro. Proti, zdržel se, zamítnuto, 57 pro, proti, zdržel se, schváleno. 58 pro, proti, zdržel se, schváleno. 61 pro. 61, ptá se paní předsedkyně, radí 62. Takže 62. 62. Uh, eh, Pro, proti. Takže to si zkontrolujeme. Rejected. Zamítnuto. Eh, kompromisní návrh 7 pro, proti. Zdržel se schváleno. 67. 68 and 69. 60, ne. Takže 6869 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Compromise 8 in favor, against. Pro, proti, zdržel se, schváleno. 72 pro, proti, zdržel se, schváleno. 73 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 74 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 75 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 76 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 77 pro, proti, zdržel se, schváleno, 78 pro, proti, zdržel se zamítnuto 79 pro, proti, zdržel se zamítnuto 80 pro, pro pardon, pro, proti. Abstentions, I don't know. Zdržel se, zamítnuto, takže 80, čekujeme, zkontrolujeme 80. Zamítnuto. 81 pro, Proti. Abstention. Check. Zdržel se, tak to zkontrolujeme. 81. Schváleno. 82 pro, proti Zdržel se schváleno 83 ne, tady se nehlasuje. Kompromis 8a pro, proti, zdržel se schváleno 9 pro, proti, zdržel se schváleno. Kompromis 10 pro, proti, zdržel se schváleno. Kompromis 11 pro, proti, zdržel se schváleno. 99 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 100 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Takže nyní jako celek návrh hlasujeme elektronicky, otevírám hlasování. Ukončuji hlasování. Schváleno. blahopřeji panu Budovi. A nyní se dostáváme k poslednímu hlasování. A sice návrh stanoviska týkající se předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu a tak dále. Takže šestka pro, proti, zdržel se, schváleno 42 pro, proti, zdržel se, schváleno 43 pro, Proti zdrželi se schváleno 44 pro. Proti zdrželi se schváleno 45. Pardon, 44. Kontrola. Schváleno. 50 pro, proti. No, to musíme zkontrolovat, protože jsem neviděla vaše ruce. 45. closed. Adopted. Schváleno. Takže je to schváleno. Tak musíme změnit odstavec 2, který je začleněn do hlasování. Ano. 46 pro, proti, zdržel se, schváleno. Sedmička pro, proti, zdržel se, schváleno. 47 pro, proti, zdržel se schváleno, 48 pro, proti, zdržel se schváleno, 49 pro, proti, zdržel se schváleno, 50 pro, proti, zdržel se schváleno, 51 a tak dále, pro, proti, zdržel se schváleno, 55, Je-li to schváleno? Aha, takže 8 pro, proti, zdržel se, schváleno. 55 pro, proti, zdržel se, schváleno. 56 pro, proti, zdržel se, schváleno. 9 pro, proti, zdržela se schváleno. Pozměňovací návrh 59. No, jestli schváleno, tak to jde na květ 59, 59 pro proti. Zdržela se tak, že to zkontrolujeme. 59 kontrola. Schváleno. 60 pro, proti, zdržel se schváleno, 61 pro, proti, zdržel se schváleno, 62 pro, proti, zdržel se schváleno, ne, 63 pro, proti, zdržel se schváleno. 65 pro, proti, zdržel se, schváleno. Takže jdeme k 66 se pro, proti. 66. Já se dívám na pana Budu, proto opakuji, že hlasujeme 66C. No, tak znova, 66 pro, proti, zdržel se, schváleno. 67 a 76 pro, proti, zdržel se, schváleno. 68 pro, proti, zdržel se, schváleno. 69 pro, proti, zdržel se. No to je, si radši zkontrolujeme, 69 kontrola. Schváleno 70 pro Proti? Zdržel se schváleno 71 pro, proti. Zdržel se schváleno 72 a 81 pro, proti. Proti schváleno 73 a 74 pro, proti, zdržel se, schváleno. 7 in favor. 77 pro, proti, zdržel se, schváleno, 78 pro, proti, zdržel se, schváleno, 82 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 10 pro, proti, zdržel se schváleno. 84 pro, proti, zdržel se schváleno. 86 ne, 88 pro, proti, zdržel se schváleno. Paní Reda, ne, ve jménu našeho stínového zpravodaje pana Duranda neakceptujeme pozměňovací ústní návrh 89. Takže hlasujeme 89 bez ústního pozměňovacího návrhu. Kdo je pro pozměňovací návrh 89 bez ústního pozměňovacího návrhu? Pro, proti, zdržel se, schváleno. 90 ne, 11 pro, proti, zdržel se, schváleno. 91 pro, proti, zdržel se, schváleno. 12 pro, proti, zdržel se, schváleno. 93 pro, proti, zdržel se, schváleno. 94 pro, proti, zdržel se schváleno. 13 pro, proti, zdržel se schváleno. 95 pro, proti, zdržel se zamítnuto 96 pro, proti, zdržel se schváleno 97 pro, proti,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 zamítnuto. 19. Proti, zdržel se, zamítnuto. 20. Proti, zdržel se, schválen. 21 in favor. 21 pro, proti, zdržel se, schváleno 22 pro, proti, zdržel se, schváleno 23 pro, proti, zdržel se, schváleno 1 pro, proti, zdržel se, schváleno 24 pro, proti, zdržel se schváleno 25 pro, proti, zdržel se schváleno 26 pro, proti, zdržel se zamítnuto 27 pro. 26 chcete zkontrolovat? 26. Adopted. Váleno 27 pro proti, zdržel se, schváleno. 28 pro, proti, zdržel se, schváleno. Dva, poskon, takže kontrola 28. 28, check. Kontrola 28. Schváleno. 29 pro, proti, zdržela se schváleno 30 pro, proti, zdržela se schváleno 31 pro, proti, zdržela se schváleno 32 pro, proti, zdržela se schváleno 33 pro, proti, zdržela se schváleno 34 pro, pro proti.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 Končuje hlasování. Schváleno, blahopřeji srdečně. A teď úplně poslední hlasování. Closure on income tax information by certain undertakings and branches. Uh, there's a single vote. Yes, but we have to have a presentation by the legal service. Ah, then I have to apologize because I have to leave and Mr. Kavada will take over. I have an... I,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 Chers collègues, mesdames, messieurs, nous enchaînons. Drazí kolegové, začínáme s bodem 25 a okamžitě se tážeme na stanovisko právní služby. Děkuji vám. Merci, monsieur le président. Merci. Thank you, chairman. I will Krátce vám předložím eh, právní stanovisko. Samozřejmě, že pokud vy a členové eh, výboru Jury budete mít jakékoliv otázky, tak jsem vám k dispozici. Nejprve bych rád eh, zdůraznil, že podle eh, judikatury soudního dvora, tedy výběr právního stanoviska není něčím, co je pevně předepsáno. Za druhé, volba právního stanoviska pro akta Evropské unie musí být založena na objektivních faktorech, které podléhají soudnímu přeskumu jako například cíl a obsah opatření. Toto je klasický přístup soudu. Co se týče návrhu směrnice pozměňující směrnici z roku 2013 3, 34. Rád bych připomenul úvodní text 12 tohoto návrhu, který jasně stanovuje cíl navržené směrnice, eh, to znamená posílení transparentnosti, a veřejné kontroly eh, daní z příjmu podniků tím, že se eh, uspůsobí eh, stávající právní rámec. Článek 50 Evropské smlouvy číslo 1 tady navrhuje, aby se právní základna schválila, a to normálním legislativním postupem. Je to tady směrnice stanovující svobodu zakládání podniků a příslušných aktivit podniků. Článek 52 této smlouvy obsahuje nevyčerpávající seznam seznam eh, příkladů, kdy je eh, tato právní základna zvláště aplikována. Eh, pro stávající účely, jak bylo vyzvěženo v našem právním stanovisku, je zajímavý článek 50 odstavec 2G mm, této smlouvy. Z Významný počet směrnic vztahující se podnikovému právu byl schválen na základě článku 51 a to s cílem ochránit zájmy členů a ostatních, včetně těch, kdy eh, se jedná o zveřejnění, požada, kdy se jedná o zveřejnění požadavků a také hm, zveřejnění informací pro veřejnost. Podobně eh, cíl a obsah navržené směrnice má umožnit posílenou veřejnou kontrolu eh, daní z příjmů podniků, které přinesly, které vygenerovaly nadnárodní společnosti, společnosti, eh, které mají aktivity v Unii a sice jde o to, aby byl ve výroční zprávě stanoven práh mm, obratu, aby byla také zveřejněna roční zpráva o příjmech, mm, které mají být zdanění. Navržený návrh mm, také tady zvažuje určité propojení mezi transparentností a veřejnou kontrolou a také zájmy tzv. členů a ostatních, kteří budou pak profitovat z různých pojistek, které budou schváleny na základě článku 50 odstavec 2G e, smlouvy. Toto znamená za prvé, že výrazy členové a ostatní budou rozšířeny na veřejnost jako takovou a to bude znamenat speciálně e, smluvní a předsmluvní vztahy se podnikem. A za druhé, návrh má posloužit zájmům těm, těchto členů a ostatních. Podle eh, dané judikatury z, z soudu tento, tato koncepce tzv. ostatních není omezena pouze na osoby, které mají přímé smluvní nebo předsmluvní vztahy se mm, podnikem, jako třeba věřitele, ale má se mimo jiné rozšířit také na eh, konkurenty eh, těchto podniků či společností nebo firm, o které jde. A také to má být šířeji přeneseno na veřejnost. Návrh mm, tady vychází z toho, že zveřejnění daňových informací, informací o daních se příjmů velkých podniků má chránit zájmy veřejnosti. Měli bychom si připomenout, že veřejnost bude profitovat z toho, že společnosti budou dodržovat daňové zákony a budou se vyhýbat eh, nesprávnému přesunování eh, zisků a eh, tak Eh, se jedná hlavně o eh, to, aby eh, to prospělo veřejnosti. Dále tyto, tato zveřejňování daní a příjmu z daní umožní lepší veřejnou kontrolu toho, jak jsou tyto daňové zákony dodržovány. Povede se také širší společenská a politická diskuze o řádných daňových úrovních. A také eh, bude možné pak přijmout další daňové, eh, daňové rozsudky v Unii. Ochrana eh, tedy mm, spadá do působnosti pojmu zájmy a to, co se týče významu článku 50 odstavce 2G této smlouvy. A proto závěrem můžeme říci, že tím, že se skoordinuje stávající právní rámec, který se týká závazků, které jsou ukládány na podniky a pobočky, s tím, že se budou zohledňovat uplatňovat zveřejňování eh, daní z příjmu a to vše eh, ve prospěch a pro ochranu zájmu členů a ostatních. Tento návrh odpovídá článku 50 eh, smlouvy. A navíc tady není žádná konkrétní právní základna než právě článek 50 odstavec 1. Celý tento systém obecného vnitřního trhu a jeho harmonizace, který byl stanoven články 114 a 115 smlouvy, explicitně bude eh, aplikován i na jinou, jiné právní základny. A proto eh, eh, existence článku 50 z odstavce 1 jako právní základní vylučuje články 114 a 115 PFEU. E Toto jsou důvody, proč právní služby docházejí k závěru, že článek 50 odstavec 1 smlouvy je řádnou právní základnou. Děkuji vám, pane předsedo. Merci beaucoup. Euh. Děkuji mnohokrát za vaše jasná vysvětlení. Ty dostane slovo komise a rada, že si přeji se vyjádřit nejprve komise. Uh, Děkuji, pane předsedo. Ano, komise pouze eh, vítá stanovisko Evropského parlamentu a jeho právních služeb. My toto plně sdílíme a pravděpodobně to nebude eh, překvapením eh, pro tento výbor. Náš návrh Ehm, skutečně sleduje eh, tyto cíle eh, posílení transparentnosti a veřejné kontroly. A eh, návrh žádným způsobem ne, nemá dopad na legislativu daňovou mm, ehm, ehm, a ne, mm, nejsou to harmonizovaná daňová pravidla a nemá to posloužit k tomu, aby, se, aby vznikaly podvody daňové. A proto bych ještě jednou ještě rád připomněl, že podobná opatření už byla e, schválena, a sice na základě článku 50 e, odstavce 1, a to v minulosti, zvláště se to týkalo e, některých důlních průmyslů, z lesnictví a podobně. A toto bylo učiněno na základě článku 50 odstavce 1 a nebylo to spochybněno žádným způsobem. Takže argumenty, které byly předneseny na jiných místech, Ehm, ehm, a sice, že jakákoliv opatření, která nějakým způsobem se dotknou otázek, které se vztahují ke transparentnosti eh, fiskálních požadavků, eh, musí být založena na článku 1.1.5. Eh, Toto se nám ne, nezdá být užitečné a ehm, nepodporuje a není to něco, co by odpovídalo našim cílům. To znamená, v tomto smyslu plně sdílíme, podporujeme stanovisko Evropského parlamentu a jeho právních služeb. Děkuji vám. Děkuji vám mnohokrát. Žádá rada slovo. Eh, the presidency takes note. Předsednictví eh, si poznamenává eh, pracovní právní stanovisko právní služeb a podáme pak zpětně zprávu členským státům. Právní stanovisko právní služeb rady není totež Vaším příspěvkem stanoviskem a právní stanovisko obou institucí, tedy parlamentu a komise, bude zváženo radou. Děkuji. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát. Co se týče mě, tak já vám předložím svůj závěr. Ne, ještě paní Rajder, omlouvám se, neviděl jsem vás. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji, pane předsedo. Měla bych jenom krátkou otázku eh, na předsednictví a sice jakým tempem to teď má eh, probíhat, ehm, protože mě by velice zajímalo, jak vypadá časový plán eh, v tomto smyslu. The Council Eh, Rada a předsednictví Malecké se bude zabývat touto složkou. A sice co nejrychleji. A počkáme na zprávu Ekonu a Jury. A mezi tím budeme pracovat s ostatními aktéry, stranami a tak abychom se rozvěděli něco o stanovisku členských států a pak se posuneme co nejrychleji kupředu, jak, to, to, to, až bude vaše zpráva pak dokončena. Monsieur Zirka. Děkuji, bardzo, panie eh, przewodniczący. Děkuji jest bardzo niebezpieczna i bardzo niedobra. Co, máme tady co dočinit se situací, která vůbec není dobrá pro parlamentní praxi. Máme tady rozdíly, když se jedná o právní základ. Jiný je názor rady, jiný názor Evropského parlamentu. Myslím si, že to rovněž odráží podíl této instituce na legislativním procesu. Evropský parlament by měl se ubírat tím směrem, začít spor, zahájit spor a to celé nechat vyřešit v Lucemburku před soudem. Tak to teď vypadá. Čili tolik jenom za mou stranu. Jde tady o spor kompetencí, který máme a který vede skutečně ke kuriozním situacím, jako ji máme před sebou teď. konference předsedů výborů vybrala dva výbory, to znamená výbor Jury, přičemž my jsme se domnívali, že to bude v naší výlučné kompetenci, ale taky výbor Ekon. Já tady mám celou řadu poznámek nejenom k CCC, ale i taky k úředníkům, ale o tom dnes nebudeme mluvit, o tom budeme mluvit na zasedání koordinátoru. Rád bych poukázal na to, že zejména daňové záležitosti jsou takovou velkou částí této úpravy. Tak zní argument, že daňové záležitosti prostě jsou takovou velkou součástí této úpravy, že má být dalším příslušným výborem a jako ale já bych rád poukázal na to, že do budoucna bychom se měli vyhnout takovým chybám. Nem, nikdo nemá další připomínky? V tom případě vám dám svůj názor. Já naprosto souhlasím s argumenty, které právě vysvětlila právní služba a které potvrdili i další instituce, čili domnívám se, že komise udělala správnou volbu, jak už tady zaznělo. Z ústavní služby jasné, že cílem návrhu je posílení transparentnosti a veřejné kontroly zdaňování ve prospěch určitých podniků. Cílem tedy je povzbudit Eh, zavést povinnost eh, zejména pro podniky, které jsou povinny zdaňovat své příjmy tam, kde vykonávají svou aktivitu. A není možné ospravedlnit eh, změnu právního základu v legislativním procesu který pokračuje podle článku 50 smluv Evropské unie. Je to správná volba pro tento návrh. Děkuji mnohokrát a navrhuji vám tedy, abychom hlasovali o této otázce. Kdo je pro eh, tento návrh? Ne, eh, budeme to odhlasovat elektronicky, ano aby nedošlo k žádnému zmatení. Kdyby pan převodničanci zechtěl povědět... Mohli byste nám možná konkrétně říci, pane předsedo, o čem budeme hlasovat, protože já tady vůbec netuším o čem. Sur la eh, O právním základu. Eh, to znamená eh, v souvislosti s článkem 50 smluv. Nous allons voter de façon électronique, ça va être beaucoup plus simple si vous voulez. Elektronické hlasování bude jednodušší, tedy zahajuji hlasování. Všichni hlasovali? Tak hlasujte, hlasujte. Stále nám chybí jeden hlas. Už je to? Ne, chybí nám jedna osoba. No, ale stejně, zavírám hlasování. A výsledek je, nikdo není proti, jeden se zdržel, deset pro. Takže to bylo schváleno takřka jednomyslně a já vám děkuji. Teď se dostáváme k následujícímu bodu. Ne, teď budeme vést jednání na neveřejné schůzi, čili za zavřenými dveřmi. Osoby, které nejsou oprávněny zůstat v sále, prosím, opuste místnost teď. Uděláme si minutku pauzu a zahájíme za chvilinku. Děkuji.